týkající se ukončení mandátu speciálního výboru, která se zaobírala potíráním organizovaného zlačinu a praní špinavých peněz. Ovšem její činnost bude prodloužena až do příštího roku až do 30. září 2013 eh, v souladu s článkem 84. Nemáte-li žádné námitky, završí se tedy toto rozšíření mandátu této speciální komise či tohoto speciálního výboru. Nemáte námitky? Dobrá, čili to považujeme za schválené a budou pokračovat ve své činnosti až do 30. prosince příštího roku. A poslední poznámka. Pane Taváreš, prosím. Pane předsedo, jedná se o návrh eh, aby se rozšířila práce eh, pod výboru. Já jsem místo tohoto výboru eh, boje proti organizovanému zločinu a rád bych jenom řekl, že jedna banka musí platit pokutu 1,2 miliardy eh, kvůli praní špinavých peněz a eh, my si všichni uvědomujeme, že praní špinavých peněz je vlastně až sekundární zločin. Eh, první zločin, ten prioritní zločin, to je organizovaný zločin a my ho musíme, musíme proti němu bojovat. Ano, děkuji vám. A poslední poznámka, ne, zdále ještě někdo se hlásí, prosím pěkně. Sí, señora... Sí, gracias, presidente. Sono... Presidente... Děkuji, pane předsedo. Já jsem předsedkyní tohoto eh, výboru a děkuji plenárnímu zasedání za prodloužení mandátu. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům a ráda bych vás informovala o tom, že minulé úterý jsem byla ve Washingtonu a sešla jsem se se zástupci Ministerstva spravedlnosti, financí a zástupci FBI. A oni sami a úřady pro potírání korupce eh, všichni ehm, si velice vážili našeho výboru a ocenili také enormní úsilí a práci tohoto výboru. Více než 20 zasedání během 6 měsíců. To bylo hodně práce. Děkuji vám za vaši důvěru. A nyní tedy eh, přejdeme k hlasování. Včera odpoledne předseda zasedání a já jsme v souladu s příslušným článkem